odsouhlasen během příštího funkčního období. Je veliká škoda, že se nám to nepodařilo již nyní, ale doufám, že trialogy budeme moci zahájit ke konci září. My všichni zde jsme odhodláni eh, vytvořit Evropu, která chrání, tak aby se občané cítili bezpečně. Proto také vás chci vyzvat, eh, abyste zítra podpořili při hlasování důležité aspekty tohoto návrhu tak, abychom se zbavili eh, bezpečnostních nedostatků a vybudovali bezpečnější eh, unii pro všechny naše občany. A nyní dovolte, abych eh, odpověděl kolegovi panu Majasovi řecky. Pane Mariosi, my hovoříme o něčem, co je velice důležité to, na co jste se ptal, nemá nic co dělat s tématem debaty, ale povšiml jsem si, jak jste citliví. Chci vás tedy poprosit, abyste mi dotaz poslal písemně a já vám potom napíši odpověď také písemně. Děkuji, pane komisaři. A nyní dá dvě minuty zpravodaj pan Kolio. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji vám za vaše příspěvky. EPP eh, e i mně, aby eh, dosah systému byl zachován, je zcela nezbytné. Bez toho by reforma ztratila velkou část své hodnoty. Nesloužili bychom dobře evropským občanům, kdybychom to vypustili. Jako zástupce občanů máme odpovědnost bránit jejich eh, zájmy a jsme jim odpovědní za hlasování v tomto parlamentu. Je pravda a je zcela zřejmé, že každé stanovisko je legitimní. Ale buďte si jisti, že ti, kdo se domnívají, že zlatá víza by se neměla blíže kontrolovat a ti, kteří nestojí o lepší ochranu dětí, budou muset svým voličům své činy vysvětlit. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup, rychlý přístup. Rovněž jsem vděčen eh, veškerému eh, zaměstnanectvu, pracovníkům sekretariátu a službám Evropské komise. Všichni jste velmi přispěli k tomuto výsledku. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji, tímto uzavíráme rozpravu a hlasovat se bude zítra. Další bod na pořadu jednání je zpráva paní Dali o asilovém a migračním fondu. Dám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Děkuji vám, vážený pane komisaři. Děkuji také kolegům chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům ze všech politických skupin za spolupráci. My jsme tady naslouchali řadě rozprav o evropských hodnotách, zásadě eh, solidarity a hodnotě lidského života. Eh, v této sněmovně také připomínáme, že jsme zástupci evropských občanů. Je proto naší povinností chránit zájmy občanů a rozhodovat i te, e, přijímat i rozhodnutí, která nejsou populární. Po dlouhou dobu zůstávala otázka migrace v ústraní, možná v naději, že se vyřeší sama, ale k tomu nedošlo. A vyřešené to rozhodně není. Místo toho tento postoj vzdálil e, řadu poslancí od e, skutečného života a zároveň vedl ke ztrátám na životech. V současně se musí Unie snažit obnovit důvěru občanů. Faktem je, že Evropská unie přijala různá opatření pro řešení problémů imigrace a jejich aspektů tak jak se Evropský parlament posouvá směrem k vystoupení, eh, pravení společného azylového systému, eh, došlo k blokaci ze strany lídrů některých států a tím i Evropské rady. To mě vede ke zprávě, kterou má před sebou fond, který má více než 10 miliard eur eh, pro Evropskou unii, kde mohou prostředky využívat Evrop, jak Evropská unie, tak jednotlivé členské státy. Někdo se možná domnívá, že problematika migrace se by se měla řešit mimo hranice EU. Realitou však je, že řada států EU potřebuje finanční pomoc, aby vyřešila problémy, s nimiž se setkává. Taková podpora ukazuje, že Ehm, máme vůli realizovat politiku, která přijímá odpovědnost a vyjadřuje solidaritu. Jsem z Malty, eh, ze země, jejíž občané vědí, jaké to je žít na hranici EU. Jako země jsme zachraňovali životy, přijali jsme uprchlíky, přijali jsme na svá bedra odpovědnost a ukázali solidaritu. Pak jsou jiné země na hranicích EU, které také nezůstávají eh, k problémům neteční. Vy jistě víte, o koho se jedná. Důležité je, že zásada solidarity je zásadním prvkem tohoto systému. V našich městech a vesnicích vidíme práci, kterou provádějí národní, regionální a místní orgány, stejně jako představitelé vládních organizací a občanské společnosti, abychom zmírnili zátěž neregulérní a nelegální migrace na naši společnost, musíme eh, podporovat právě tuto práci, která pomáhá. Jsem velice ráda, eh, že s tím souhlasí také výbor. Také je důležité, že eh, fond by měl odkazovat na integraci protože je potřeba podporovat společnost a komunitu eh, a sjednocení. Jsou eh, prostředky, které mohou podpořit eh, dotčené členské státy. K tomu je potřeba asilové a migrační politiky, která bude realizována v praxi. A zajistí nejlepší využití nástrojů, včetně nástrojů finančních, protože to je nejlepší nástroj k realizaci a vyřešení migrační eh, problematiky v jednotlivých členských státech. K tomu potřebujeme cílenou práci. Tento fond by měl doplňovat existující nástroje, které jsou určené pro třetí země. Neočekáváme, že by eh, měl suplovat jejich práci. Eh, tento fond stojí na několika filířích, včetně systému pro eh, azyl, solidaritu a dalších proto obsahuje určité procentuální částky pro plnění jednotlivých cílů. Nemělo by to omezit flexibilitu fondu, naopak by to mělo zajistit, aby žádná země nezůstala pozadu ani žádný jednotlivý cíl. Každá země musí sehrát svou úlohu v řetězci solidarity a odpovědnosti protože bychom skutečně měli převést svá slova v činy. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát. A paní Dali, chtěla jsem jenom říci, že bych ráda, abyste všichni dodržovali řečnickou dobu, protože nemůžeme pokračovat po půlnoci, takže varuji všechny. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, paní Dali, komise eh, vítá zprávu Evropského parlamentu eh, k těm třema významným tématům, o kterých dnes večer diskutujeme, především o azylovém a migračním fondu. A mm, má to horizontální povahu a týká se to vlastně všech tří fondů. Rád bych zdůraznil, že doufám, že Rada záhy schválí svůj vyjednávací mandát. Migrace a bezpečnost zůstávají jednou z prioritních obav našich občanů dnes. Potřebujeme dostatek zdrojů pro podporu akcí v této oblasti, které jsou našimi politickými prioritami a musí být komplementární se všemi evropskými fondy. V současné době byla pomoc poskytována zhruba milionu žadatelů o azyl a podpora integrační byla poskytnuta 3,5 milionům občanům třetích zemí. Nic z toho by nemohlo být zrealizováno bez podpory, bez podpory z unijního rozpočtu. Věci se mohou změnit a naše fondy musí být flexibilní, musí být zjednodušené a musí být přizpůsobivé. Proto navrhujeme posílení eh, fondu pro migraci, nástroj pro posílení podpory zprávy hranic a víz a fond pro vnitřní bezpečnost v příštích letech od roku 2022 do roku 2007 10,5 milionů pro, pardon, miliard pro migrační a asilový fond. To podtrhuje politickou významnost, kterou připisuje komise tomu, aby se lépe zvládalo řízení hranic a aby se DP dostalo výzvám migrace. A vím, že eh, tento názor sdílí i Evropský parlament. Azylový a migrační fond specificky poskytne podporu posilováním společného azylového systému, legální migraci do členských států a poskytne integrační podporu příslušníkům třetích států. Eh, v rámci těchto cílů budou také poskytovány podněty na lokální a regionální a pobídky na lokální a regionální úrovni, kurzy v občanské výchově, v jazykové výchově a také osvěta v oblasti solidarity jednotlivými, mezi jednotlivými členskými státy. A mm, dále e, poslouží nutnému navracení osob, které již nebudou mít právo bývat na území Unie. Ale abychom mohli být úspěšní, Nebude stačit jenom navýšit prostředky, ale potřebujeme také flexibilitu pro využívání, pro čerpání prostředků z našich fondů. Potřebujeme takové finanční prostředky, abychom mohli uskutečňovat naše politické priority tak, jak se budou rozvíjet až do roku 2027 finanční nástroji, tak abychom mohli podporovat členské státy, když to budou tyto státy potřebovat. Nemohu dostatečně zdůrazňovat flexibilitu. Proto je flexibilita zabudovaná do všech tří fondů, o kterých dnes v noci budeme diskutovat. A 50 eh, fondů bude eh, se řídit právě prioritami v aktuálním čase. Zároveň budeme mít dostatek dalších 50 prostředků z fondu pro členské státy pro jejich konkrétní pomoc a také pro pomoc v dlouhodobých investicích. Navrhujeme také zjednodušení implementaci. Řízení fondu, zpráva fondu bude zjednodušena využíváním mm, tak jednotným pravidlem pro sdílené fondy, pro sdílené řízení fondu, promiňte Pracovali jsme eh, na základě koherentního přístupu pro uskutečňování cílů v oblasti migrace a bezpečnosti. Integrace příslušníků třetích států, opatření proti radikalizaci a další. Komise v současné době by ráda potrhla, že Evropský parlament nabízí zrušení různý, eh, nabízí také, tedy vypracoval řadu překážek, které komise nemůže akceptovat, protože by to narušilo potřebnou flexibilitu. Členské státy mají různé potřeby a různou potřebu čerpání a mělo by být umožněno eh, čerpat prostředky těm, který, kteří to potřebují nejvíce tento návrh Evropského parlamentu by prostě snížil flexibilitu eh, fondů a možnost čerpání fondů a navýšilo by to administrativní zátěž. Mm, potřebujeme navazovat silná partnerství s transitními zeměmi a s přijímacími zeměmi, protože to bylo klíčovou zásadou už od prvního dře dne migrační politiky je třeba, abychom byli schopni dostat výzvám, kterým čelíme. Proto bych rád explicitně zdůraznil následující věc. Maximální cíl pro vnější činnost, umožnění kooperace pouze ve výjimečných případech, by mělo nejenom dopad na snížení flexibility, ale také na dosažení cílů v oblasti migrace a bezpečnosti Hmm, tady se navrhuje taky přísná kondicionalita 30 čerpání prostředků členských států, aby mohly čerpat ještě dodatečné fondy po uplynutí polovičního období a také v jednotlivých tématech prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, ale to není z právního hlediska možné. Proto to musíme upravit, eh, napravit je třeba, abychom dostali potřebám času. Děkuji vám mnohokrát. Avramopoulos. Děkuji, pane komisaři. Dále Ele Schlein za výbor DEVE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, Děkuji paní Dali za odvedenou práci na toto důležité téma. Chci také poděkovat eh, kolegům eh, z Výboru pro rozvoj. Chceme zajistit, aby nová vnější dimenze tohoto fondu brala v úvahu dopad na třetí země a aby se nepřekrýval s nástroji na rozvojovou pomoc. Jejichž cílem je je eh, bojovat s chudobou bez eh, podmínek repatriace. Tento systém to je dobrá zpráva a potřebuje příslušné finanční prostředky tak, aby se dal právně integrovat v Evropě. Je to nástroj, který by se měl užívat ne za pro účely repatriace, to je možné pouze pomocí studie dopadů eh, země Eh, původu a je třeba vzít v úvahu, jestli příslušný člověk se může vrátit do své domovské země a proto je velice důležité eh, dostat také pojem integrace do názvu této důležité iniciativy. Děkuji, paní Schlein, a dále za eh, výbor pro rozpočet Daniel Vioty. Děkuji, pane předsedo, paní předsedající. Děkuji pane komisaři. Nový fond by měl být východiskem k nastavení jasné azylové a integrační politiky na základě solidarity mezi členskými státy. Migrační toky jsou globálním jevem a potřebujeme jednomyslenou reakci na evropské úrovni. Eh, fond bude eh, podporovat projekty na místní úrovni, a v Itálii eh, víme, že eh, premiér Salvini eh, se staví na hlavu a ohrožuje tak bezpečnost. Italská vláda a premiér Salvini chce nový systém. My musíme přicházet s dlouhodobými řešeními situace v oblasti migrace a takto se to vyřešit nedá. Síly na pravici zde v parlamentu i italské vládě chtějí přes migranty vést kontinuální volební kampaň. Je také potřeba hledat, eh, jak si řešit Dublin, ale podívejte se po tomto sále, pane komisaři. Nemáme tady ani jednoho zástupce italské vlády a přesto by tady měly být, když se hovoří o tak důležitém tématu. Děkuji, pane komisaři, za vaši práci a děkuji také zpravodajce paní Dali. Děkuji, pane Vioty, a nyní za EPP pan Lenars. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Migrační krize patří k nejhlubším krizím v historii EU. A jedna věc z ní jasně vyplynula. Musíme posílit eh, naši reakci jakožto EU. Nový asilový a migrační fond v tom může sehrát důležitou úlohu. A proto děkuji eh, komisaři Avramopoulosovi eh, za strojnásobení objemu prostředků v tomto fondu. To je něco, po čem jsme my EPP volali už dlouho. Ale k eh, dosažení výsledků nestačí dostatečné prostředky. Musíme být takhle flexibilní, abychom se přizpůsobili novým výzvám a také musíme dosáhnout rovnováhy mezi jednotlivými cíly fondu. Rozumím frustraci eh, pane komisaře v jeho vystoupení, protože flexibilita a rovnováha v původním návrhu byly. Nicméně pak se tak nějak ztratili v této sněmovně, eh, protože nyní je větší zaměření na legální migraci a integraci Eh, s tím, že se minimalizuje eh, záměr boje proti nelegální migraci. Například zvýšení mandatorních výdajů na všechny cíle, kromě boje proti nelegální migraci a zajištění návratu, eh, to je problém, protože komis eh, správně říká, pokud chceme mít skutečně holistický a účinný přístup k migraci, musíme spolupracovat se zeměmi eh, mimo EU, zeměmi původu a zeměmi transitními. To má zásadní význam. Nicméně pozměvací návrhy, které máme před sebou, takovou spolupráci téměř vyloučí. A to je pro mě zklamáním. Zklamáním je i to, že většina v této sněmovně si myslí, že boj proti nelegální migraci a navracení nelegálních e, příchozích e, a eh, i spolupráce s třetími zeměmi, že nic z toho nemá význam. My se domníváme, že to význam má. Všechny tyto cíle jsou významné a proto jsme předložili pozměňovací návrhy k tomu, aby tento fond byl realističtější. Chceme apelovat na všechny kolegy, aby se zasadili o realistický pohled na tento fond, aby nás podpořili zítra. Děkuji panu Lenarsovi a další vystoupí za SD. Eh, Kienge, prosím, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za odvedenou práci. Úspěch v zvládání migračních toků v EU vychází také z politiky přijímání a integrace, které musí být efektivní a které byly zahájeny při respektování ustanovení článku 80 smlouvy. A právě proto jsme posílili právě prvek integrace v tomto fondu. Jsme totiž přesvědčeni, že jenom holistický přístup k řízení migračního jevu eh, je cestou k vyřešení hlavních prioritních úkolů, tak jak je stanoví komise v globální agendě pro migraci a jak je najdeme v usnesení z dubna 2016. Azylově migrační systém musí být účinněji reformován s tím, že se navýší podpora pro zranitelné osoby, jakožto nezletilé, děti, eh, ženy. A aby byla politika posílena a zvýšena její účinnost, aby bylo možné vytvořit bezpečné kanály pro legální migraci. Ehm, tento fond by měl být flexibilní, aby členské státy mohly vyčlenit finanční prostředky pro prioritní kroky s přidanou hodnotu napříč Evropskou unii. Děkuji, pa, paní Kinge, a dále za EKR eh, Kristýna Vy. Výberg. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pát Evropské unie nebude vyvolán válkou nebo ničením životního prostředí, ale bude způsoben nedostatečnou rozhodností, jak nakládat eh, s migrací a její nezvládání troj, strojnásobení prostředků pro azylový a migrační fond bude existovat další lákadlo pro to, aby k nám migranti přicházeli a aby se tady přijímali otevřenýma rukama a proto mm, do Evropy budou směřovat ještě více migrantů. Hovoříme tady o integraci, ale nehovoříme o asimilaci my ve Švédsku jsme vydali mnoho peněz na to, abychom integrovali eh, lidi v posledních deseti letech. Existovala celá řada integračních projektů, eh, které měly podporovat nově příchozí, měly jim usnadnit situace na pracovním trhu, měly jim umožnit bydlení, mm, eh, měly, mm, byly dokonce zřízeny oddělené možnosti koupání pro muže a pro ženy, ale tyto peníze byly špatně vydávány. Ty peníze by se měly Eh, vlastně zkrátit na polovinu a vydat na taková opatření, aby se migrace v Evropě snižovala. Nelegální migranti by se měli posílat zpět a co a tak rychle, jak to půjde a ostatní by se měli co nejrychleji asimilovat ve společnosti. Děkuji mnohokrát a nyní za zelené má slovo paní Paní poslankyně Keller, děkuji, děkuji mnohokrát. Chtěla jsem zejména poděkovat za vaši iniciativu pro fondy pro podporu lokální a regionální úrovně, protože tam k tomu dochází, když chtějí evropští občané pomoci občanům v nouzi. To je právě ta Evropa, kterou chceme vidět a proto je dobré dávat peníze tam. Ale je iluze domnívat se, že jiné země vyřeší naše problémy že když vystavíme nějaká uzavřená centra v jiných zemích, takže to prostě eh, eh, vyřeší náš problém. To by porušovalo lidská práva. Ne, nemůžeme dávat peníze do porušování lidských práv. To není hodnota, na které byla Evropská unie založena. My potřebujeme solidaritu. Pojďme tedy zabezpečit, aby fondy mohly být opravdu využívány pro integraci, pro podporu lidí eh, v nouzi přímo v terénu. Děkuji vám mnohokrát. Keller. Děkuji, paní Keller. Děkuji a nyní za Goe Martina Anderson jedna minuta. Rozsah ztrát na životech ve Středomoří eh, je strašlivý. Migrační politika EU v podstatě autorizovala smrt tisíců uprchlíků na moři. EU si prostě umyje ruce eh, a zříká se odpovědnosti za humanitární krizi, kde pobřežní hlídky nadále zachraňují zranitelné uprchlíky a uprchlíci jsou zavřeni v detenčních centrech, kde hladoví nemají přístup k vodě, jsou vytí a zneužíváni, někteří dokonce zabíjeni. A to všechno Dále přeživuje asilová politika EU. E, skutečně styďte se v EPP a celé pravici, že využíváte obrovské finanční prostředky, abyste nutili zranitelné lidi do nebezpečných zemí e, pod zástěrkou flexibility a rovnováhy. My potřebujeme udržitelné řešení založené na principu bezpečnosti a základních práv. Žádná lidská bytost není nelegální. Děkuji. paní Anderson. Další vystoupí za FDD pan Etheridge, tři minuty. Děkuji. Středa 6.3. Franz Timmermans, vážený kolega, řekl, že Evropa již nezažívá migrační krizi, kterou jsme zde měli v roce 2015. A to je podpořeno statistikami OSN, které ukazují, že 89 eh, byl pokles migrace ve Středomoří z 2015 k letošnímu roku. To je dobrá zpráva, ne? A najednou eh, kde to jsme s desetimiliardovým balíčkem, abychom řešili azyl a migraci. Eh, azyl a migraci, o níž skvělý pan Timmermans říká, že už vlastně žádný problém není. Na co se ty finanční prostředky využijí? Zahrnuje to Um, úplatky třetím zemím, aby vytvářely tábory, kde budou lidi zadržovat, finance eh, pro placení státům v rámci EU, aby usadili eh, migranty na svém území a zahrnuje to také vágní částku, která je obvykle pro politické využití, není politi- úplně specifikována ale typněte si, je to jenom 10 miliard eh, peněz daňových poplatníků. A co to vlastně znamená? Je to organizace, která se rozhodla, že nemůže zastavit masovou imigraci a co víc, dokonce si říká, že je to vlastně dobrý nápad. A proto zajistíme, aby každý v duchu takzvané solidarity, toho slova, které slýcháme tak často, dostal svůj díl, aby byl zaplacen za to, že ti lidé se sem dostanou bez ohledu na to, co s nimi dále bude. Nezapomínejme totiž na to, jaký obrovský horor zažívá, zažívají ti hrozní populisté, kteří pouze naslouchají voličům a blíží se evropské volby a e, lidem to dělá starosti. I po událostech ve Westminsteru je velká šance, že by se dokonce Spojené království na tom podílelo. Myslíte si zcela vážně, že opatření, jako jsou tato, zůstanou nepovšimnuta? Budete mít problém jako zbytek EU, kde se navyšují nálady proti Evropské unii. Myslíte si, že e, e, vítězí jen tak proti síly proti eh, establishmentu, pokud bude eh, Spojené království nuceno podílet se na dalších evropských volbách. Můžete se těšit na 25, 30, 35 dalších Nigelů Faražů, kteří zde budou vystupovat a já se na to opravdu těším. Pokud se vydáte právě touto cestou, doporučuji, abyste řekli kolegům, vyřešte Brexit co nejdřív, nebo vám budeme šlapat na paty a bude vám vám to moc nepříjemné. Děkuji. E Děkuji, pane Etheridge. A dále pan Gilles Lebreton za ENF. Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedkyně. Při vytváření tohoto mm, eh, nového rozměru fondu eh, Evropa pokračuje ve své šílené migrační politice. Ten text, který nám je předložen, je naprosto katastrofický. 10 miliard eur, eh, relokalizace migrantů a otevření legální kolie pro migraci. A cituji, podpoření interkulturního dialogu mezi hostitelskou společností a migranty. No, to znamená eh, zejména hájit důstojnost žen eh, proti islámské migraci. To je nutné eh, zarazit migraci. Podívejme se, je třeba zarazit aktivity George Soroše. A vy prostě zrazujete evropskou civilizaci a my se budeme snažit vám v tom zabránit. Děkuji vám, pane Lebretone. Teď má slovo, slovo pan Epidetos. de Mera A ten tady není, takže slovo dostává náš kolega Díaz de Mera. Paní předsedkyně, pane komisaři, eh, fond asilový a migrační musí být flexibilním nástrojem pro to, aby se lépe čelilo výzvám a pomohlo se členským státům a musí být efektivně využíván. ten fond musí být přímo integrován a využíván pro migraci a zaručen agendou takzvanou agendou 15 a fungovat také s nástrojem pro finanční podporu zprávy hranic a víz. Je třeba eh, usnadnit členským státům konat eh, v otázce lepší integrace. Je třeba zaručit, aby osoby, které se dostanou do Evropy, měly adekvátní přijetí a také spravedlivý přístup eh, k žádosti o azyl. Těch 10 miliard, které navrhuje komise pro tento fond, je třeba také využít pro společné zintenzivnění spolupráce se zeměmi původu a transitními státy, aby se migranti nedostávali do zločineckých rukou. A to je Další opatření v boji proti převaděčstvím je třeba lépe spolupracovat s dalšími státy. Samozřejmě v úsilí se musí pokračovat, abychom skoncovali s tou tragédií, ke které dochází. Tento nástroj musí být schválen a využíván. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Mm, a teď dostává slovo Juan Fernando López Aguilar na minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, dostáváme se na konec volebního období smutně charakterizované dramatickým způsobem takzvanou uprchlickou krizí, která je spíše krizí důvěry mezi jednotlivými státy a neochota plně to, co schválil Evropský parlament. Eh, my, já jsem podporoval tuto zprávu paní Dali, mm, která se velice zasazuje o tento asilový a migrační fond, který má být vybaven více než 10 miliardami eur pro příští finanční období. Ale to je velice koherentní Eh, abychom mohli čelit výzvám holistickým způsobem, integrovaným způsobem. Ale především je třeba, aby členské státy aspoň minimálně plnily své povinnosti a abychom mohli uskutečňovat opravdovým způsobem zásadu solidarity, která je zásadním evropským postulátem. Děkuji. Emil Děkuji, pane Aguilare. Emil Radev. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Eh, toto je jeden z nejdůležitějších fondů vnitřních záležitostí, protože poskytne podporu členským státům které se chtějí vypořádat s přijímáním migrantů. Vítám velké zvýšení rozpočtu navrženého, navrženého Evropské komise. To je důkaz toho, že téma migrace zůstává na pořadu jedna a že nebude žádná eh, země opuštěna, aby eh, se musela sama vypořádat s tímto tlakem. Bulharsko je eh, země v první řadě migrační vlny a jsme rádi, že budeme moci tento fond využít eh, k navracení nelegálních migrantů do, do svých zemí. Eh, je mnoho lidí, kteří nemají právo eh, pobývat v EU a je potřeba, aby se dostali zpátky do své země. Je jich zde příliš mnoho. Evropská unie nemůže podporovat lidi, kteří zde chtějí pobývat jenom z ekonomických důvod. Každý, kdo je nelegální imigrant, musí být poslan zpátky a eh, <clears throat> proto je potřeba využít fond k této podpoře. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Radeve. A dále pan Niedermiller. Jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Základ společné evropské azylové politiky je solidarita a sdílená odpovědnost. Ačkoliv počty uprchlíků v posledních měsících klesají, azyl zůstává zásadním problémem pro EU a členské státy. A v takovéto situaci je obzvlášť důležité, abychom zajistili finanční podporu v rámci víceletého finančního rámce. Kromě poskytnutí pomoci členským státům má klíčový význam podpořit nejdůležitější instituce společné evropské azylové politiky. V tomto kontextu je poněkud nešťastné, že celá léta se rada nedokázala dohodnout na vytvoření asilové agentury EU a to je výlučná odpovědnost Rady. Současně jako pozitivní vnímám skutečnost, že asilový a migrační fond podpoří také integraci, protože eh, není bezpečnosti bez integrace. Eh, prostě eh, jenom stavěním zdí bezpečnost nezvýšíte. Děkuji, pane Niedermillere. A nyní mám v rámci CatchDI jedno řečníka, pan Marias, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Azylový a migrační fond může a měl by sehrávat důležitou úlohu v době, kdy se objevují zásadní migrační toky v Evropě a měl by také podpořit přijímající státy, první body kontaktu, které také se setkávají se zásadními eh, eh, toky migrantů. Jsou to země, které často bojují, aby eh, dokázali udržet hlavu nad vodou, jak říkáme, a zároveň se Eh, snaží eh, migranty přijmout. Zároveň si uvědomme, že na eh, Egejské ostrovy se dostává řada nelegálních migrantů a proto je nutné posílit také navracení. Musíme totiž k tomuto tématu přistupovat efektivně a účinně, zvláště pro Řecko například, kde jsou tisíce nelegálních migrantů, kteří si nezaslouží mezinárodní ochranu a mají být navráceni do země původu. Děkuji. Děkuji, pane Mariasi. A ještě jeden požadavek eh, na slovo v rámci Catch the Eye. Eh, Julie Ward. zlepšení finančního aspektu migrační politiky EU má zásadní význam. Právě proto vítám pokrok, který tato zpráva přináší. Kolegyně Miriam Dali, zpravodajka, klade velký důraz na význam mm, místních orgánů, které by měly sehrávat důležitou úlohu v migrační politice, její zaměření na lidská práva a zvláště lidskou důstojnost Eh, jsou naprosto zásadní. EU a její členské státy většinou přijímali odsouzení hodný přístup k migrantům, proto je důležité, abychom tento přístup změnili. Zvláštní starosti mi dělá tlak vyvíjený na lidi, aby se dobrovolně vrátili do země původu. Když organizujeme dobrovolné návraty, měli bychom zajistit, aby potenciální navrátivší se k tomuto kroku přistoupili zcela dobrovolně. Napříč EU se řada organizací podílí na humanitární pomoci a integraci migrantů a uprchlíků. Já jsem často vy, eh, hovořila o organizacích jako Care for Cali a další, kteří pomáhají migrantům, kteří zůstali na ulicích. Děkuji, omlouvám se. Bohužel nemůžeme překračovat vymezený čas, musím být přísná na všechny, včetně pana komisaře. Předem se omlouvám. Mohu tedy dát slovo panu komisaři Avramopulosovi. Prosím, máte slovo. Pan komisař bohužel bez mikrofonu. Okay. Vážení kolegové, Evropský rozpočet je mnohem více než jenom nějaké početní cvičení. To všichni víme. Je to jasné a konkrétní vyjádření evropských politických priorit. Komise je i nadále pevně rozhodnutá s vámi spolupracovat a také s radou a začít vyjednávání na důležitá témata co nejrychleji. Já se těším na pokračování v jednáních. Děkuji. Kýtos komisari Avramopoulos. Děkuji, pane komisaři Avramopoulosovi. A posledním eh, řečníkem bude paní Miriam Dali. Děkuji znovu, děkuji také kolegům za přispění. Pan komisař má právu, má, má pravdu. Eh, fond by měl pomoci těm státům, které to potřebují nejvíce. Přesně to si myslí výbor Libe. Minimální procento výdajů na hlavní cíle evropské migrační politiky nejsou žádnou překážkou. Poskytují financování pro cíle, které tato komise doposud považovala za priority. Podpora flexibilitě eh, zajišťuje minimální eh, úroveň financování cílů fondu. Na druhou stranu zastropování výdajů zajistí, aby se fond využíval pro své původní účely, to znamená interní financující nástroj pro eh, migrace. Akce ve třetích zemích jsou eh, financovány jinými nástroji a nikdo nemůže očekávat, že se budou peníze z tohoto fondu vydávat eh, na to peníze. A k tomu, co řeklo EPP. Eh, vydáváme obrovské peníze na návraty. Návraty i nadále jsou cílem tohoto fondu, tento cíl tam stále je a my musíme zajistit, aby to nebyl jediný cíl tohoto fondu. Bez ohledu na výrok, že tento fond není proti boji proti zneužívání i stále ještě se snažím zjistit, odkud e, tato pomluva pochází. Děkuji vám za spolupráci a těším se na zítřejší hlasování a děkuji za dnešní diskusi. Děkuji, paní Dali. Nyní, když jsme uzavřeli toto téma, budeme o tomto dokumentu hlasovat zítra. Další e, téma je tématem posledním pro tento večer. Je to zpráva Tani Fajon. Je to nástroj pro finanční podporu eh, řízení eh, hranic a vízy a víz a já dám slovo paní Fajon eh, na šest měsíců. Já budu já využím, já využiju svůj čas zpočátku a budu hovořit slovinsky. Za posledních několik let Evropská unie čelila mnoha výzvám, které erodovaly důvěru evropských občanů v její politiku. Nástup populismu a nacionalismu je důsledkem skutečnosti, že evropské vlády nebyly schopny se dohodnout na efektivní migrační politice. Utrpení migrantů a uprchlíků, nedostatek evropské solidarity a neschopnost přijít se společnými rozhodnutí využívají pravicoví politice, politikové to způsobuje eh, neschody a nedůvěru mezi občany a státy a eh, je to také riziko budoucnosti Schengenu a eh, Evropské unie jako takové. Stačí se podívat na zhůseda Slovinska, Rakouska a dalších pět šengenských zemí. I přes doplňující opatření na ochranu vnějších hranic a přes značně nižší počet uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. Tyto země již více než tři roky eh, protahují vnitřní hraniční kontroly bez zdůvodnění. Pro mě je těžké vysvětlovat eh, slovinským občanům, proč jsou kontrolováni, když jedou do Rakouska anebo do Německa. Eh, moci zachránit Schengen jako oblast svobody pohybu a bez hranic v EU, což je symbolem evropské integrace, to závisí především na politické moudrosti a odpovědnosti našich vůdců. Já se obávám, že tato politická odpovědnost chybí. Bezpečné vnější hranice vyžadují také eh, dostatečné financování. Jsem ráda, že dnes hovoříme o návrhu, podle nějž společný evropský rozpočet Eh, alokuje více než 9 miliard euro eh, pro eh, víza a hranice. To je pětkrát více, než máme teď a je to mnoho peněz, když je využijeme správně. Takové finanční nástroje jsou velice důležité pro evropské občany, protože evropská politika se tak transformuje v konkrétní opatření. Tak se dostáváme nejblíže evropským občanům. Já bych ráda zvláště přivítala, že minimálně 70 milionů euro bude také alokováno pro různá opatření do Slovinska, které zvládá eh, jednu, eh, eh, jednu z hranic Schengenu, která je vystavena zvláštnímu tlaku během léta. Máme tady dva klíčové pilíře. Za prvé integrované řízení hranic, to znamená kontrola na zemi, ve vzduchu a námořních hranic, včetně vyhledávací a záchranné operace na moři a také prevence nelegálního překročení hranic, boj s přeshraniční zločinností a provádění informačních hraničních systémů, které se využívají pro kontrolu eh, cestujících a zboží. Na druhou stranu tento finanční nástroj podpoří členské státy v implementaci společné vízové politi- politiky. Z celého finančního rozpočtu 60 financí bude alokováno pro vnitrostátní programy v členských státech a 40 je zamýšleno na opatření, které bude přímo financovat Unie. Tento nástroj tedy zaručuje finanční podporu pro provádění politik založených na solidaritě a na spravedlivém sdílení břemen mezi členskými státy a také na posílení vzájemné důvěry. Během vyjednávání se nám podařilo zajistit, a to mě zvláště těší, aby alespoň 20 těchto finančních prostředků bylo věnováno na vízovou politiku a na usnadnění přechodu eh, přechodu hranic eh, bona fide cestujících, kteří nepředstavují žádné, žádnou hrozbu pro Unii či členské státy. Schengen a cestování bez kontroly patří ke klíčovým úspěchům a eh, k nejhmatatelnějším úspěchům Evropské unie pro občany i společnosti. Schengen je také jedním z nejdůležitějších prostředků pomocí nichž si evropští občané umožňují, jak důležitá je eh, svoboda volného toku a eh, vnitřní trh může vzkvétat. Podařilo se nám také posílit eh, ustanovení, co se týče základních práv a ochrany údajů použitím eh, inteligentnější eh, technologií a hraničních systémů je hrozba porušování soukromí eh, ještě slabší. Také jsme posílili ta ustanovení, která zavazují členské státy při provádění opatření, aby respektovali mezinárodní a evropské právo, zvláště princip zakazování návratu. Co se týče hotspotů, podařilo se nám zlepšit ustanovení, co se týče eh, mezinárodní ochrany a práva na ochranu eh, zranitelných skupin, včetně dětí. Fond, o němž dnes hovoříme, patří ke klíčovým nástrojům na podporu provádění politiky v Evropské unii. Proto trváme na tom, že tyto fondy je potřeba alokovat během nadcházejících sedmi let a není možné jej, jej eh, vydávat na, na třetí země. Na eh, budování eh, detenčních center v třetích zemích a nebo na delegování ostrahy hranic do třetích zemí. Na závěr ke zlepšení transparentnosti navrhujeme, aby občanská společnost a místní a regionální úřady se lépe zapojili do přípravy vnitrostátních orgánů a Evropský parlament by měl sehrát svou úlohu kontrolora, abychom se vyhnuli jakýmkoliv pochybnostem o vydávání peněžních prostředků to, na tento nástroj. Děkuji paní Fajon a nyní pan eh, komisař Avramopoulos. Olka, Děkuji vám, paní předsedkyně. Drazí kolegové, paní Fajon, už jsem vyzdvihl v té první v rozpravě, kterou jsme měli, tu, ten horizontální aspekt všech tří fondů. Nezbytnost, flexibility a synergie se všemi ostatními fondy. A Těším se, že Rada brzy schválí svůj, vyjednává, svůj mandát k vyjednávání, protože je to zcela zásadní pro vytváření e, silné zahraniční politiky. Nástroj pro finanční podporu zprávy hranic a výz je velmi důležitý, protože podporuje také členské státy, které čelí těm největším výzvám, protože se nacházejí na mm, té vnější části evropské hranice, hranice Evropské unie a musí být posíleny, aby mohly čelit migračním výzvám. Dále je třeba, aby tady byla synergie také s SOVČ aby se maximalizoval dopad na práci v terénu. A proto komise jasně zareagovala na budoucí výzvy. Navrhli jsme vytvoření nového fondu pro integrovanou zprávu hranic, pro posílení hranic a agentury pro zprávu hranic. Tento nový fond bude na jedné straně pomáhat členským státům při provádění celních kontrol vybavením celních úřadů a nástroj pro eh, podporu zprávy hranic a víz bude vybaven 8 miliardami aby se posílila vnější hranice, aby se podpořila společná vízová politika, aby se pomohlo členským státům vyvinout eh, patřičné IT systémy eh, v souladu s požadavky. Proto tady došlo k určitému nárůstu ve srovnání se současně využívanými nástroji. Dále komise navrhla také zlepšit kapacity reakce, aby tyto fondy mohly být rychleji využívány v naléhavých případech. Zvýšení flexibility těchto nástrojů pomůže přizpůsobit čerpání fondů právě konkrétním akcím v terénu, zejména na externí, na vnější hranici Evropské unie a umožní koherentní přístup při zlepšení spolupráce s celními úřady. A tento nástroj k tomu napomůže. Spolupráce s třetími státy je dalším důležitým pilířem zprávy eh, hranic. A proto budou hlídky na hranicích spolupracovat se svým partnery na druhé straně hranic a pomohou také chránit životy na mořích. Tento nástroj pro finanční podporu zprávy hranic a víz také zaručí komplementaritu s dalšími vnějšími fondy. To znamená, že se sloučí prostředky a umožní se spolupráce s třetími státy ve výjimečných projektech případech, aby bylo možno jednat tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. A teď dám slovo panu Kukanovi na minutu. Děkuji vám Paní předsedající, děkuji eh, zpravodajce paní Fajan za dobrou práci. Jako zpravodaj eh, pro stanovisko ve výboru pro eh, zahraniční věci jsem podpořil toto nařízení a žádal pro silnější úlohu Evropského parlamentu v jeho řízení. Požadova, požadujeme, aby Evropský parlament byl konzultován, co se týče finančních rozhodnutí a zpráv o tomto nástroji. Cílem tohoto nástroje je zajistit svobodu pohybu ale eh, klade důraz na silné a efektivní řízení hranic. Proto vítám nárůst finančních prostředků v tomto eh, nástroje, který se změř, zaměřuje na kvalitu výdajů a lepší kontrolu a hodnocení. Mohl bych dodat, že je nezbytné, aby tento fond doplňoval další finanční nástroje pro vnější politiku Unie, a musí také být v souladu se základními právy a právními nástroji Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Kukane. A nyní eh, za výbor pro rozpočet paní Holmajer. Jedna minuta. Vážení kolegové, pane komisaři, paní předsedající, já jsem velice ráda, že komise připravila dobrý eh, a konzistentní návrh, co se týče eh, budoucího Frontexu. Já mu, já tomu stále ještě tak říkám, protože je to nejstručnější. Eh, ochrana evropských vnějších hranic je velice potřebná a členské státy jsou ochotny ji posílit a abychom měli silnější posílený koncept a abychom jej mohli skutečně také realizovat, eh, musíme mít více peněz a my eh, za výbor pro rozpočet uděláme všechno pro to, aby finanční prostřed, prostředky byly naplánovány i v rámci víceletého finančního rámce i pro další období. Těším se na to, až eh, vznikne také právní základ, abychom to, co vlastně nás všechny definuje, abychom toto mohli všechny, všechny také zaručit. Děkuji. Dostia Holmajer. Já... Děkuji vám, paní Holmajer. A nyní zástupci jednotlivých politických frakcí. Carlos Coelho, dvě minuty. Děkuji. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, nejprve Chci poděkovat kolegyně Tani Fajon za výbornou spolupráci a chci potrhnout, že tematika vnějších hranic eh, bude mít klíčový význam pro EU, ať už z hlediska bezpečnosti nebo hlediska rizik. Souvisí to také s tématem eh, finančních prostředků. Členské státy jsou zde hlavními aktéry a kromě posílení evropské ostrahy hranic na moři i na souši, kde se eh, zpětinásobuje rozpočet pro ochranu hranic a také pro podporu legálního vstupu na území EU. A také tady již zaznělo, že důležitý důležitá je zde solidarita. EU nemůže být pouze e, vystavena náhodnému ujednání na